Dámy a pánové, já bych vás chtěl přivítat na dnešním zasedání. Máme tu na programu nyní debriefing. debriefing po volbách, které proběhly v Moldavsku. Jak víte, tak tyto volby se konaly 30. listopadu a že v rámci eh, politiky sousedství, eh, o které jsme diskutovali, jsou tyto volby pro nás velice významné Eh, pro evropské síly získaly v moldavském parlamentu většinu, nicméně nyní probíhají eh, těžká koaliční vyjednávání a já doufám, že ta vyjednávání eh, povedou k tomu, že ty vnitřní konflikty nevyvolají nějakou nut, nějaké krizové situace, protože už se také stalo, že někdo vlastně prohrál volby až v týdnech po volbách, protože nedokázal navázat ta správná spojenectví. A já doufám, že v tomto případě tomu tak nebude. E, takže e, my teď e, my jsme tam vyslali mezinárodní pozorovací misi, kterou koordinovalo OECD. Byla to tedy dlouhodobá mise a zároveň jsme tam poslali delegaci z Evropského parlamentu pod vedením Igora Šoltese a já doufám, že nám tedy poví více o průběhu voleb a že to tedy bude moci být provedeno ve spolupráci s delegací pro vztahy mezi EU a Moldavskem. Jejíhož předsedu pana Kristeu tady vítám a já dám nejprve panu Kristeovi slovo a poté dám slovo Igoru Šoltesovi který doprovázel tuto delegaci. Pane Kristeo, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo. A jak jste zmínil, tak volby v, Mol, v republice Moldova byly velmi významné, snad možná vůbec nejvýznamnější od získání nezávislosti tohoto státu. A nebudu teď eh, příliš rozvádět závěry pozorovací mise, protože tuto prezentaci vám dá Igor Soltež, ale musím říci, že jsme měli velmi dobrou spolupráci. Delegace byla jednotná a věci, které jsme chtěli předat, eh, byly úspěšně zapracovány do závěrečné verze zprávy tří mezinárodních organizací, které eh, monitorovaly tyto volby. Bohužel volební kampaň byla velmi polarizovaná. E, tato kampaň trvala 60 e, dní a vyvolala, vedla k tomu, že různé emoce, e, silné vášně byly na prvním místě. A byli jsme tudíž pak svědky trochu geopolitických voleb, dalo by se říci, které byly méně založeny na socioekonomických faktorech, eh, ale spíše na externím rozvoji, to znamená orientace východní versus západní. Pokud jde o implementaci eh, dohody o přidružení, tak ta musí být nyní prioritou vlády skrze přijetí různých legislativních nástrojů. Ovšem teď víc než kdy dříve je potřeba tuto legislativu uvést do praxe a bojovat proti korupci, aby um, stát práva nebyl pouze verbálním projevem. Já jsem přesvědčen, že pro evropská vláda vedení Moldavské republiky bude schopno účinným způsobem jednat. Protože eh, samozřejmě teď eh, Moldavsko nemá, tak říkajíc, čas na své straně. A to je také poselství, které jsem se snažil předat eh, úředníkům v Kišiněvu, když jsem se s nimi setkával v průběhu návštěvy. Je potřeba zajistit kontinuitu, je třeba sklidnit polarizaci společnosti, je potřeba zapojit menšiny do demokratického dialogu právě proto, že ta zmíněná polarizace by tedy je dost zásadní a měla by se omezit. Stojí za eh, podotknutí, že eh, Moldova potřebuje ještě víc než kdy předtím určitý tlak a podporu z naší strany musíme podporovat tuto zemi na její evropské, proevropské trati, neboť to je právě to, co si eh, voliči zvolili na konci listopadu a ta proevropská většina má tedy poměrně pohodlnou většinu i v Kišiněvském parlamentu. Děkuji za pozornost. Děkuji. A ještě než dám slovo dalšímu kolegovi, eh, tak bych mezi námi chtěl přivítat pana Mauricia Makryho, starostu primátora Buenos Aires. Děkuji, že jste mezi nás přijel a sledujete naši práci a můžu vás ujistit, že Evropský parlament eh, má také velký zájem na dění ve vaší zemi a na situaci v Mercosuru a já doufám, že už brzy dojde na ty nezbytné pohovory a vyjednávání, abychom eh, posílili naše vzájemné vztahy, které jsou v, obou, v oboustraném zájmu. Takže děkuji, že jste si na nás udělal čas. Das Wort hatte... Tak slovo má nyní pan Šoltes. Uh, chair, thank you, uh, for the... Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Jsem rád, že zde mohu vystoupit jako představitel parlamentní pozorovatelské mise, která směřovala do Moldavska na pozorování voleb. Navzdory tomu, že zde proběhla mezinárodní eh, pozorovatelská mise, také Evropský parlament eh, podpořil eh, ty předběžná závěry této mise a při této příležitosti bych chtěl poděkovat kolegům z delegace a také i kolegům z jiných eh, politických, eh, z jiných parlamentních shromáždění a chtěl bych také chtěl poděkovat i za vynikající práci, kterou odvedl ODIR. My jsme tedy sledovali volby v různých částech Moldavska, navštívili jsme celou řadu volebních místností, zejména některé byly takové zvláštní. Mm, jednak to bylo v oblasti Podněstří, kde lidé mohli také eh, požívat svého volebního práva, eh, které vlastně je mi odpíráno tam, kde žili. Myslím si, že tyto volby můžeme charakterizovat tím, že zde byla celá široká volba politických alternativ a byly celkově dobře zpravovány, dobře řízeny. Mm, vítáme eh, volební účast, když to porovnáme s volební účastí v minulých volbách, i když tam tedy nebyl eh, projevovala se určitá apatie, určitá nedůvěra, ale výsledek nakonec dal pohodlnou většinu pro evropským stranám, které získali 55 stran, zatímco socialisté a komunisté dostali 46 míst, 46 křesel. Ústřední volební komise eh, také eh, vyřadila eh, stranu Patria, protože neměli dostatečně jasné financování, které bylo se zahraničí. Také se ukázalo, že, celá, že voliči chtěli Eh, vykonávat svá demokratická práva a chtěli volit pokojně a ne, nebyly tam žádné velké mm, problémy. Eh, jsme rádi, že tam byla vysoká účast v těch volebních místností, které jsme navštívili. Občané Moldavská hlasovali svobodně a důstojně. Ten nově zvolený parlament by hned měl začít provádět dlouho očekávané reformy, včetně sociálně-ekonomických témat, měl by řešit korupci a také by měla řešit například i věci, které se týkají volebního zákonníku, mělo by se jasně vymezit, jak to bude s financováním, předvolebním financováním. Pozorovatelský tým si byl vědom toho, jak jsou tyto volby důležité, byl si vědom i toho důležitého geopolitického kontextu, který dominoval celé kampani tyto volby také trochu polarizovaly společnost, ale zároveň eh, tedy proces eh, evropské integrace může vytvořit takové podmínky, aby tato země měla co největší přínos z různých eh, možností a aby mohla řešit své ekonomické problémy. Také jsme zaznamenali pokrok, kterého bylo dosáhnuto, ale také tam byly určité nedostatky. Zejména jsme zdůraznili, že je nutné eh, reagovat na mm, ty poznámky, které učinil Odir a že je také nutné vyřešit otázku financování politických stran před volbami. Také jsme chtěli ještě zdůraznit, to, že jsme apelovali na to, že tam musí být schválen um, legislativní rámec, který zajistí pluralitu stran a také svobodu médií. Také tam musí být dořešena otázka transparentnosti vlastnictví médií. Nakonec bych chtěla ještě říci, že ještě jednou eh, také vítám přítomnost jednotlivých zástupců a chtěl bych také ještě apelovat na moldavský parlament, aby schválil právní předpisy, které již teď eh, projednává. A také bych chtěl ještě upozornit, že tam byla poměrně malá účast žen na těch eh, kandidátkách. Eh, také je důležité, aby byl splněn akční plán, který se týká lidských práv, ochrana menšin, zejména Romů. Na závěr bych chtěl ještě říci, že bych rád znovu zopakoval, že Evropský parlament se těší na další spolupráci s celým, evropským, eh, pardon, s celým moldavským parlamentem v rámci smíšeného parlamentního schromáždění. Pro nový parlament je zásadní, aby si ponechal svou hybnou sílu a aby si ponechal svou ambiciozní politiku, Eh, aby to nakonec přineslo prospěch všem Moldavanům. Myslím si, že to už je vlastně takový jakýsi poslední, poslední volání pro ty proevropské strany, protože jinak by mohlo k dalším, v dalších volbách dojít k obrovskému zlomu. Takže je důležité také, aby se řešila korupce, aby tam byla větší transparentnost. Evropský parlament také bude e, sledovat, jak se plní nová dohoda o přidružení, což tedy není tím posledním krokem e, vztahu mezi EU a mezi Moldavskem, ale je to vlastně další součást té evropské perspektivy Moldavska. Děkuji. Děkuji vám všem členům delegace, kteří eh, jeli na tuto pozorovací misi. Eh, paní Kalněte, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Týden před volbami v Moldavsku jsme my, pan Galer a pan Štětina jsme navštívili Moldavsko a účastnili jsme se také předvolebních zasedání. A poselství, které jsme eh, předali, je, že tedy nyní je silná evropská podpora, ale eh, že po volbách to bude, um, samozřejmě ten přístup bude uh, tvrdší uh, záměrně samozřejmě z dobré vůle, aby se uh, prosadily reformy. Evropská unie musí za tímto účelem vypracovat přesný eh, plán, cestovní mapu, která by umožnila pomoci politikům v, v té spoustě reform, kterou by, které by měly realizovat. Pokud bychom vytvořili expertní týmy, Eh, tématické s těm úkolům, které naši molevští kolegové řeší a kterým budou čelit. A tyto týmy by se stávaly z eh, lidí, kteří vědí, jak věci dělat, kteří eh, jsou zejména ze zemí východní Evropy a baltských států, protože to jsou státy, které byly pod nadvádou nebo dominovány Sovětského svazu a jsou často určitým modelem eh, hodným, eh, hodným následování. To znamená, eh, kteří znají, jaké jsou problémy a jak je napravit. A jedním z úkolů stávající vlády je omezit ten rozštěp, to rozdělení, které Moldavsko zažívá. Pokud nebudou schopni v tom povolebním období přesvědčit alespoň 20 pro, o 20% víc populace, aby podpořili evropskou orientaci, pak hrozí um, v příštích volbách efekt zpětné reakce. Děkuji. Um... <coughs> Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže já bych eh, chtěl říct dvě věci. Takže eh, volby, které se uskutečnily v Moldavsku, v republice Moldova, eh, proběhly dobře. Ty kritiky týkající se zákazu jedné strany ty mi přijdou naprosto absurdní. Proč? Protože to byl zákaz strany, která byla prostě financovaná nelegálně a konkrétně řečeno Moskvou. Takže opakovat moskevské kritiky v evropském tisku To znamená, že nám trošku uniká, o co v těchto volbách šlo. To je velice důležitá výzva, jestli se má pokračovat v evropském směřování nebo ne. To bylo to hlavní, o co šlo a voliči se vyslovili jasně. To znamená pozitivně. Jakékoliv jiné vnímání přehlíží esenci. Další věc, kterou chci ještě podotknout. Zůstává udělat ještě hodně ve dvou oblastech a já doufám, že nově vzniklá vládní eh, koalice se do toho pustí. Měli bychom rychle pokročit eh, v posilování růstu pracovních příležitostí. To je asi nejdůležitější úkol. Moldavsko stěží může se posunout dopředu bez pokroku v této kapitole. Vzhledem také k tomu, že bude mnohem těžší nyní pro moldavské občany získat pracovní povolení v Rusku. Dále je potřeba pokročit v boji s korupcí. Myslím si, že je naprosto nepřijatelné tohle odkládat na zítřek. Takže vytvoření pracovních eh, míst a boj s korupcí. V obou oblastech je potřeba učinit velký krok před a na základě toho budeme posuzovat eh, fungování a úspěchy vlády. Jinak eh, chci poděkovat našim poslancům, kteří byli v Moldavsku za účelem sledování voleb. Děkuji. Uh, uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že ty výsledky v Moldavsku jsou eh, jasným důkladem toho, jaký měl dopad ratifikace dohody v říjnu. Myslím si, že už se vlastně dalo očekávat, že tyto volby budou mít tak dobrý výsledek. Ale samozřejmě je to vlastně, jak už řekli eh, kolegové, určitá, určité potvrzení toho vývoje během těchto voleb došlo k polarizaci eh, mezi Bruselem a Moskvou. Někteří velice populističtí socialisté v Moldavsku eh, používali různé plakáty, na kterých byly zobrazováni společně s prezidentem Putinem. To stačilo. Eh, stačilo ukázat, že jsou zajedno s Putinem. Byla to země, Eh, vlastně s prezidentem země, která vůbec nesouvisí s Evropskou unii nebo s eh, dohodou o přidružení. Takže tato polarizace je určitým nebezpečím, ale měli bychom eh, to všichni brát jako určitý podnět k tomu, abychom nenechali Moldavsko po těchto volbách osamoceno a abychom i nadále spolupracovali s touto zemí, abychom je podporovali tak, jak je to v souladu s dohodou o přidružení. Vzhledem k tomu, že Mm, mnoho Moldavanů se stále ještě ohlíží do minulosti. Myslím si, že musíme eh, lépe informovat místní obyvatele o Evropské unii, o možnostech, které jim přináší tato dohoda o přidružení. A jak říkala, nebo doufám, že kolega Kristel eh, ještě víc, přinese ještě další cestovní mapy do Moldovska, že budou hovořit eh, s Moldavany, že tam budou vést různé diskuse, aby všechny tyto informace nakonec byly předány místním lidem, místním obyvatelům. A myslím si, že celkem můžeme mm, pogratulovat Moldavsku. Ten výsledek 55 vůči 46 není úplně um, jednoznačný, ale když se podíváme na tu minulost toho Moldavska, tak si myslím, že je to velký pokrok. Existuje velký rozdíl mezi těmito dvěma bloky. A já doufám, že ten evropský blok, proevropský blok, Eh, zavede hm, solidní vládu a že nakonec se mu podaří tuto zemi také přivést co nejblíže k Evropské unii. Děkuji. Thank you, chair. Um... Děkuji vám, pane předsedo. jestliže eh, zakázání eh, účasti ve volbách pro nějakou stranu, protože byla financována Ruskem, se stane evropskou rutinou, tak si myslím, že někteří z našich kolegů eh, by, některým z našich kolegů by se velmi ulevilo. Já bych ale chtěl říci, že podle mého názoru tento výsledek nevypadá zase tak růžově, jak někteří kolegové tvrdili. Pokud se nepletu, tak sice eh, tak existuje eh, parlamentní většina, což je výborně, nicméně eh, tu jaksi nepodporuje většina lidu. Když spočítáte všechny hlasy, včetně těch, které spadly pod práh, tak ta nová vláda je tak trochu na hliněných nohou. A to si musíme uvědomit. A podle mého názoru bychom neměli se zabývat pouze tím, jak můžeme s touto vládou spolupracovat, aby udržela a posílila evropskou orientaci. Měli bychom eh, také hovořit o tom, eh, jak můžeme oslovit eh, lidi na druhé straně toho předělu a jak je získat na naši stranu. A e, možná, že bychom měli vyvinout nějaké konkrétní úsilí v tomto směru. E, možná bychom také měli e, oslovit nějaké další západní mocnosti ohledně proevropské orientace Moldavska. Já si nejsem vždy jistý, že američané se na to dívají stejně jako my. Takže možná, že i to by měla být záležitost, o které bychom měli mluvit. Pokud jde o tu naléhavost reform a o ten zajímavý návrh paní Kalniete, tak já bych se chtěl pouze zeptat. Vlády těch zemí, o kterých jste mluvila, nebo občanská společnost těchto zemí, o kterých jste mluvila, jsou připraveni poskytnout takovouto asistenci? Existuje ochota na straně moldavské vlády přijmout takovouto pomoc? A e, jsou evropské instituce ochotné pomáhat s organizací e, těchto e, akcí? aby tedy, aby tedy jak si koordinovala tuto podporu pro moldavskou vládu. E, já děkuji kolegům, kteří se tomu věnují, e, nicméně si myslím, že bychom také měli e, se zabývat tím procesem naléhavě, protože tady jde také o naše činy a náš příspěvek. Obávám se totiž, že se nám uzavírá to okno příležitostí, které nyní máme. Oh, no. Já se domnívám, že si trošku tady něco namlouváme. Já nevím proč. Já jsem neviděl, že vy jste členem EKR. <laughs> the Duke he'd be. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Mr. Talent look quite worried for a minute then. Thank you, Chief. Tak, děkuji. Takže je dobré, že pro evropské strany vyhrály volby, ale ta, která měla přes 20%, to je podstatná eh, opozice, to jsou socialisté, kteří upřednostňují vztahy s eh, Ruskem. A skutečně eh, oni řekli, že tato eh, opozice řekla, že se budou třást eh, strachyti pro evropští. Takže to je dost dobrý výsledek od předchozích voleb, kdy měli jenom 5%. Ty proevropské hlasy, když dohromady se sečtou, mají jenom 45,7%, což podle mě není většina. Takže není zavádějící používat tyto eh, volby jako ehm, tedy eh, test podpory eh, veřejnosti Evropské unie a nemělo by náhodou, ehm, jak je tu možnost tedy referenda obou občanů, o všech občanů. Ale pak, jak je to v Británii, u vás je 38% celkové většiny ve Westminsteru, anebo jsem špatně pochopil britský systém. Pan Tanok mi to možná vysvětlí. Nemáte, máte pravdu. Není pravda, že jste to nepochopil. Uh, Laboristická strana má jenom 32%, to je prostě jedna z vlastností našeho systému First Past the Post. Ale Margaret Thatcherová měla poměrně silnou vládu založenou na 42% že podle mě 45% ve většině demokracií, která používá first past the post systém, je poměrně zdravé eh, číslo. Ale souhlasím s, panem, s panem Butikofrem v tom, že to není žádné úplně drtivé vítězství sil, které si přejí posunout Moldavsko směrem k euroatlantické integraci a více liberální demokracii. V naší zemi nemohu hovořit teda k, k domácím věcem Moldavska, ale uh, u nás e, není možné, aby zahraniční vláda financovala nějakou stranu, dokonce ani zahraniční občan musí být registrován jako, jako volič. Tudíž mě znepokojuje úsilí některých vlád, e, teď zejména ruské vlády, se přibližovat některým politickým e, stranám. V některých stranách, jako v Bulharsku a v Moldavsku, jsou to socialisté, ale jinde, třeba ve Francii, jsou to, eh, je to krajní pravice, která dostává eh, ruské peníze, takže eh, Rusko tady opravdu hraje velmi nekalou hru, ale demokracie je demokracie. Um, a Churchill říkal, že jediné, co potřebuju k tomu, abych řídil zemi, je skutečná demokracie, ta dem, tedy většina, většina tady je, není příliš silná, ale měli bychom povzbuzovat Moldavsko, měli bychom nabízet Moldavsku jakoukoliv pomoc je jak nejvíc je v našich silách, abychom posílili tuto zatím křehkou demokracii a abych si eh, lidé byli, začali být vědomí té evropské pomoci, aby si uvědomili, že když se vrátí zpátky do sovětských dob, tak za to zaplatí eh, vysokou cenu v podobě své osobní svobody, protože já si myslím, že Putin nehodlá v těch zemích, eh, které, které by ovládnul, E, že, jim, že je obdaří příliš velkým množstvím svobody a liberální svobody a demokracie. Takže ano, je to těsnější, než se zdá, ale musíme uvažovat pozitivně a držet palce a podporovat naše moldavské e, přátele, kteří jsou více než vítáni e, v tomto parlamentu a tak, aby získali i přístup k evropským prostředkům v podobě pomoci a koncesí, aby z toho získali maximum. A samozřejmě vyřešení problému Podněstří je eh, také zásadní, ale pan Putin samozřejmě teď eh, ještě zvažuje eh, možnost anexe, aby vytvořil pozemní koridor přes Mariupol směrem na Krym a do Podněstří ale já doufám, že se ty ta, tyto největší noční můry nenaplní. Bueno, ahora sí. Disculpe, señor presidente, le escuché mal. Yo... Takže teď jsem na řadě já. Já se omlouvám, já jsem eh, špatně slyšel, myslel jsem, že říkáte pan Nart. Eh, já eh, když se na to podívám z hlediska matematiky e, nebo reality, e, tak proč vlastně máme takovou radost z výsledku těchto volek, voleb? E, za prvé, já bych byl rád, kdyby se Moldavsko přidalo k Evropské unii, ale tato přání musí jaksi vycházet ze skutečnosti a nesmí to být pouze jakési zbožné touhy. Exkomunistická strana, nyní socialistická, vyhrála volby, se, se, 710 tisíc, 710 tisíci hlasy. A e, ti, kdo, ta, a to jsou tedy ti, kteří chtějí tu e, rudo-růžovou e, ko, koalici. A nicméně koalici utvoří ty ostatní strany. To je země, která je rozdělená. Když, když si vezmeme, že ten, ty poměry v parlamentu jsou 55 versus 46, tak je to naprosto legitimní většina, ale podívejme se na ty strategické aspekty eh, evropské integrace do budoucna. A jestliže je země takto rozdělená, eh, tak je poměrně šílené říkat, že eh, občané široce podporují evropskou orientaci Moldavska. Mně se ty výsledky příliš nelíbí, upřímně řečeno, ale ty výsledky zkrátka jsou, jaké jsou a s tím nic nenaděláme. A musíme si uvědomovat, že proruští občané v Podněstří nevolili a to je půl milionu lidí v, v Podněstří. Takže nemůžeme říkat, že tento výsledek eh, dokazuje, že občané podporují evropskou integraci. Já už se zabývám Moldavskem čtyři roky a ještě nikdy jsem tam nezažil opravdu pro e, evropské nálady. A, e, a v těch současných údajech, údajích to také není. A e, tedy jestli, Máme tu velkou většinu eh, lidí, kteří eh, se přišli k volbám a ten pro, to pro evropské nadšení eh, existuje, to je pravda, ale jenom bychom si lhali do kapsy stejně jako u Ukrajiny, kdybychom pořád hovořili o tom, jak je ta země pro evropská, když pro Evropu je 52%. Eh, já se omlouvám, jestli se vám nelíbí, co říkám, nicméně já říkám pravdu. Takže prosím, nenalhávejme eh, sami sobě, protože ta realita je založená na číslech a ne na ideologii. Mrs. Hautala. Paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi dva dotazy, možná přímo na předsedu pana eh, Kristevu, anebo pokud pan Šoltes na to chce zareagovat. Jaká opatření byste teď měli být mezi Kišiněvem a Tiraspolem na zvýšení důvěry? A myslíte si, že Evropský parlament by mohl podpořit nějakým způsobem tento dialog, aby se tedy zlepšila celistvost této země? A druhý dotaz, jak se díváte na obchod v této zemi? Máme zde teď dohodu o přidružení a tak dále, ale zároveň je zde euroazijské obchodní společenství s tím tedy ruským zájmem. Takže domníváte se, že Evropská unie dostatečně podporuje Moldavsko v tom, aby mm, si dokázala zachovat své obchodní zájmy, svůj obchod? Děkuji, pan Schaffhausen. Ano, děkuji, že jste mi dal slovo, pane předsedo. První poznámka se týká jazykového aspektu. Hovoříme o silách proevropských na straně jedné. Jakoby proti ním stály nějaké jiné síly. Eh, Unie hledá mír, ale tohle je takový trochu jazyk války, který staví proti sobě proevropské a ani se to říká pro ruské síly. Já však připomínám, že Rusko je členem Rady Evropy, je součástí Evropy, a je tu určitý rozštěp, který nepřísluší, který není vhodný pro naší historii a naší legitimitu Evropského parlamentu. Druhá poznámka se týká financování. Financování. Takže když hovoříme o americkém financování například, že Spojené státy vydali miliardu eh, na to, aby podpořili eh, demokracii na Ukrajině. Ano, finance to je hezké, ale nemůžeme měřit dvojím metrem a říkat si, že financování Spojených států to je, to jsou to je dobré financování a financování ze strany jiných zemí je špatné. A třetí poznámka se týká osobních útoků. Třetí poznámka, třetí poznámka se týká osobních útoků. Jsme v státě práva. Nikoliv jsem, jsou tu na mě osobní útoky a vy máte povinnost mi dát slovo. Váš řečnický čas vypršel. Pardon. Vás, váš čas prostě vy, vypršel. By purpose. Je peux continuer? Mr. Scholz. Pane Scholtes. Please. C'est scandaleux. Gospod predsednik, hvala za eh, besedo. Eh, to, kar ste govorili, spoštovani kolegi, res je to, kar se je zgodilo na eh, volitvah, seveda ni neka trdna eh, večina, je pa pokazala, da je večina. Tomu, co řekl kolega k výsledku voleb, že to byla solidní většina. Většina těch, kteří chtějí nasměrovat zemi určitým směrem nastolit. A také spolupráce, eh, tak jako spolupráce mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Samozřejmě jsou tu geopolitické zájmy související se Západem i Ruskem. My víme, jaké jsou geostrategické výzvy, geostrategický význam pozice této země. Pokud jde o eh, ekonomickou a obchodní stránku, tak je jasné, že věci se nemohou změnit ze dne na den. Moldavsko z hlediska energie závisí do uh, značné míry na západu. A pokud jde o vyloučení té vlastenecké takzvané strany z voleb a jejího financování, tak toto vyloučení z voleb je určitým otazníkem nad celou věcí s ohledem na to, kdy k tomu zákazu došlo. Věci by se měly co nejrychleji vyjasnit abych se rozptýlili všechny pochybnosti. Zejména význam eh, pluralismus. tam, měli, tam měla média pozitivní význam, protože informovala veřejnost. A to je něco, co bychom neměli přijít. aby nedošlo ke koncentraci eh, vlastnictví médií. A je také důležité, aby pokud jde o spolupráci s Evropskou unii, aby to bylo opravdu na dlouhou eh, trať, aby to byla perspektivní dlouhodobá záležitost. Hranice stále ještě existují, jsou stále střežené je těžké překonat určité materiální překážky, to je snad ještě těžší než psychologické bariéry. Proto to bude naběh na dlouho trať. Děkuji všem kolegům. Já se omlouvám, že jsem byl poněkud přísný u tohoto bodu pořadu jednání, protože ještě máme před sebou výměnu názoru s německým Bundestagem. A e, vítám tady e, předsedu e, Gintera Kirchbauma a chtěl bych také jako takový přechod k tomu na dalšímu tématu evropské politiky sousedství něco dodat. Samozřejmě, že v Moldávii existuje konkurence mezi, mezi silami, které chtějí ten starý systém a těmi, které chtějí liberální demokracii a volný trh. To probíhá jak v této zemi, tak i ve spoustě dalších zemí a vy, vy, vy víme, že tady eh, média se obracejí na Rusko a eh, Moskva už eh, asi dva roky cíleně se zaměřuje na Moldavsko a právě e, u těch venkovských oblastí, e, které jsou v červených číslech, protože jim byly zakázán, byl jim zakázán vývoz jablek a tak dále, e, tak tam nachází úrodnou půdu. To všechny víme a víme, že také posílili strany, které byly financovány nepovolenými prostředky z Moskvy. Putin vyvolal obrovskou plakátovací akci a následkem tedy musí být, že musíme, tak jak se zeptal pan Bytykofer, ptát, jak můžeme v tomto procesu uspět a jak podpořit ty síly, které chtějí demokracii. Protože tyto síly konec konců vyhrály parlamentní volby, mají většinu v parlamentu, takže mají velice dobrou legitimitu, což bychom měli patřičně zohledňovat a podporovat. A protože vyhráli eh, volby, tak nemůžou, nemůžou z této politiky uspět eh, a nemůžeme uspět zpět my, eh, pokud budeme pouze čekat. Eh, takže takovou tu argumentaci nemůžu přijmout ani od pana Narta, ani od dalších, eh, kteří se tu vyjádřili. A myslím si tedy, že pozice naše by měla být jasná, že Tedy eh, úpadek naší politiky sousedství není nějaký cerkový eh, rozpad, nebo měli bychom pracovat různými metodami v různých zemích a pokud jde o Podněstří, eh, tak tady bychom si měli vzpomenout na Donbas, na Krym, na Abcházii. To jsou oblasti, které jsou ve stejné situaci, kde dochází k destabilizaci. Ta destabilizace přináší špatný výkon ekonomiky a špatný výkon ekonomiky potom zase vznáší nároky na na západní partnery. A pokud my neprohlédneme tuto strategii Ruska, tak si myslím, že budeme mít velké problémy, pokud jde o mír a svobodu a dodržování mezinárodního práva v Evropě. Já jsem rád, že je tu také kolega Pos. My už jsme spolu hovořili včera eh, a v podstatě jsme tady sledovali osmi finále eh, ligy mistrů. Eh, Gintere, eh, dávám ti slovo.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 tak nejprve vážené kolegyně, vážení kolegové z Evropského parlamentu. Dnes ráno jsme velice rádi přišli mezi vás, jakožto výbor pro evropské záležitosti německého Bundestagu. Dodržujeme tím dobrou tradici a sice, že nejméně jednou za rok uspořádáme zasedání, externí zasedání v Bruselu, tak abychom s vámi mohli navázat přímé kontakty a samozřejmě samozřejmě také, abychom mohli přímo navázat kontakty se zástupci komise. E, kromě toho, e, jakožto e, poslanci jezdíme do Bruselu velice často, protože náš výbor usiluje o úzké vztahy s kolegy z Evropského parlamentu. Jsme jediným výborem německého Bundestagu, u kterého také mohou se účastnit, může se účastnit 15 europoslanců Eh, jeho zasedání a pokud jde o eh, téma dnešního zasedání, tak je to právě takový, byl to ideální přechod k východnímu partnerství a já vás mohu ujistit, že eh, i my se tímto tématem v Bundestagu eh, usilovně zabýváme. Náš výbor pro evropské záležitosti eh, se zabývá velice vážně východním partnerstvím a zejména událostmi na Ukrajině. V podstatě tento bod najdete na každém pořadu jednání našich eh, zasedání. Eh, mezi nás chodí eh, vážení hosté, jako Wolfgang Ischinger, předseda Bezpečnostní mnichovské konference, spolková kancléřka Angela Merkelová, ale také udržujeme úzké vztahy s různými think tanky a snažíme se tímto způsobem také získávat podněty pro naše politické rozmluvy a konzultace. Já jsem osobně velmi vděčný za to, že jste si udělali dnes ráno čas a abychom tady mohli vést společnou rozpravu, společnou eh, diskuzi, eh, protože eh, osud zemí, které se účastní východního partnerství nemůže být lohostejný. Podívejme se do minulosti. Bývalo to šest zemí, zbyly z nich tři Gruzie, Ukrajina a Republika Moldavsko a všechny tři mají jedno společného. Všechny tři e, zažívají takzvaný zmrzlý konflikt, e, který zapříčinilo Rusko a e, který stále ještě jaksi probíhá, nekončí. Přestože probíhají rozhovory v, mo, v modelu 5 plus 2, e, tak v, v republice Moldavsko ten postup byl velice takový těžkopádný, pokud jde o Podněstří, právě tak u Jižní Osetii v případě e, Gruzie, anebo u toho současného konfliktu E, tedy hovořím přímo o invazi na Krymský poloostrov a také na východní e, Ukrajinu. E, to všechno nám nesmí být lhostejné, protože všechny tyto země chtějí jenom jedno. Chtějí s námi sdílet to, co my sdílíme, sdílíme mezi sebou už mnoho desetiletí. A sice evropské hodnoty míru, svobody, spravedlnosti, právního státu a budování sociálního blahobytu a sociálních hodnot. A proto e, agrese z ruské strany je zároveň agresí vůči našim evropským hodnotám. A už z tohoto důvodu e, tyto země si zaslouží naši solidaritu. E, zároveň ale máme velký zájem na tom, aby na vnějších hranicích Evropské unie panovala stabilita. Proto je východní partnerství v podstatě jaksi pokračováním evropské politiky sousedství a my nesmíme zapomínat také na události eh, v, na severní Africe. Eh, arabské jaro v podstatě přešlo v arabský podzim, ne arabskou zimu v mnoha zemích. My se tam e, velice angažujeme a e, náš milý kolega e, Elmar Brok, tomu bych chtěl říci, že jsme velice rádi, že můžeme být hosty jeho výboru. Těším se na kvalitní debatu a e, mohu říci, že po tom tvém prohlášení, e, milý Elmare, e, bych také chtěl nechat promluvit zástupce jednotlivých frakcí a to vždycky po dvojicích podle stranické příslušnosti a poté tady, tady platí tu jedno pravidlo, že řečnický čas jsou dvě minuty. My jsme poněkud velkorysejší v našem výboru Bundestagu a máme tři minuty, ale každopádně to budeme velice velice restriktivně dodržovat, eh, tak jak to eh, Elmare eh, provozuješ dnes ráno. Tak to budeme dodržovat i nadále a ještě jednou vám děkuji za tu příležitost s vámi dnes vést dialog. Děkuji, milý Elmare, a vracím ti tímto slovo. Děkuji. Já už nebudu nijak dlouho hovořit. Chci jenom něco navrhnout, než pustíme ke slovu zástupce frakcí. Je tu paní Charlotte Summerlin z komise a já jsem ji poprosil, aby tu mohla přijít a mohla by nám možná na pět minut nastínit, jakým způsobem nyní je organizován transformační proces na Ukrajině. Eh, a byla by to taková dobrá základna pro naši další diskuzi. Paní Somerlin, prosím. Eh, děkuji vám za pozvání. Eh, velice ráda jsem mezi vás dnes přišla a zdravím také poslance německého Bundestagu. Já nyní přejdu do angličtiny Myslím si, že já si budu říkat to, co už všichni víte, že tedy 26. října se konaly v Ukrajině volby, které znamenaly velký krok na cestě k demokratické konsolidaci v souladu s mezinárodními závazky a ambicemi Ukrajiny. Na základě výsledku eh, těchto voleb teď musí Ukrajina usilovat o celonárodní konsenzus a my se domníváme, že ty podmínky jsou příznivé. Nová vláda a nový parlament musí eh, eh, se vlastně poprat s tím, že musí protlačit důležité nutné politické reformy. S nimi, s nimi budeme úzce spolupracovat na těchto reformách, zejména co se týče ústavní reformy, decentralizace, reformy soudnictví, boje s korupcí a také s úsilím posílení administrativních kapacit. E, s těmito politickými změnami se Ukrajina dostává do nové politické situace a nová vrchovná rada a také nová vláda musí zaručit to, že tyto nové reformy budou nakonec odsouhlaseny a že budou zavedeny a proto je také tedy důležité, aby postupovaly rychle. Chtěla bych vás informovat o aktuálním vývoji. Dnes se vláda, dnes je vláda předvolána do Vrchovné rady, budou prezentovat svůj program e, reform my zatím eh, jsme održeli pouze program, takže máme pouze obecné informace. Myslím, myslím že tam je tam pokrok, je to, tam, je to v souladu eh, s důležitostí, eh, je to v souladu s programem koalice, také jsou tam závazky Ukrajiny, které jsou v souladu nebo které jsou v rámci asociační dohody. Program se soustředí na oblasti, které se musí bezokladně řešit například systémové změny, o kterých už jsem teď právě hovořila, ale také je tam úsilí o ekonomickou stabilizaci a obnovu a také o právní stát. Myslím si, že teď musíme dát Ukrajině, jak vládě, tak vrchovně radě, příležitost zapracovat na těchto věcech. Je obtížné říci, jak budeme dále pokračovat a jak Ukrajina bude pokračovat. Chtěli bychom ještě mm, více podrobnějších informací o tom, jak to vlastně bude se strukturami provádění těch reform. Také tam může ještě dojít k určitém, určitým výměnám eh, náměstků. Eh, došlo vlastně k výměně náměstku, náměstka, který měl na starosti právě také evropské záležitosti. Vláda Zároveň pracuje i na reformní strategie pro na období 2015-2017. Tato reformní strategie, doufejme, bude schválena mm, buď v prosinci nebo v lednu. Tato strategie je zapotřebí e, z toho důvodu, že je to jednak velice důležité pro samotné Ukrajince. Vláda musí pracovat transparentně, musí jasně vytyčit své cíle, a zároveň e, tuto reformní strategii očekává i mezinárodní společenství. Tato strategie by také měla být konkrétnější než volební, e, pardon, než vládní program, který, e, o kterém se dnes hovoří, protože zatím ten vládní dokument je stručný, je to asi šest stran, čili my bychom chtěli podrobnější informace také o plánovaném časovém harmonogramu, o konkrétních chystaných krocích. To všechno také souvisí i s tím, jakou politickou vůli prokáže stávající vedení Ukrajiny a bez pochyby i veškerá naše práce a veškerá podpora, kterou může, můžou, mohou získat od Evropského parlamentu, je také podpoří v tom, aby přikročili ke všem důležitým reformám. Klíčovou otázkou je to, aby přijali tyto reformy za své. Chceme, aby um, chceme jim poskytnout určité poradenství, je důležité, aby to všechno nakonec zhmotnili v důvěryhodnou reformní strategii. Děkuji. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi několik obecných komentářů, které se týkají věcí, které budeme brzy řešit. Parlament brzy začne pracovat na zprávě o přeskumu evropské politiky sousedství. Budu mít tu čest a zároveň i tu odpovědnost eh, mít zpravodajem tohoto tématu. Myslím si, že to opravdu je přesně ve vhodnou dobu, protože ta minulá zpráva o evropské politice sousedství byla vypracována před třemi roky. Před třemi roky jsme reagovali na změnu eh, na jihu v jižních zemích a dnes také reagujeme i na krizi na východě. Můžeme vzít v úvahu zkušenosti z těch minulých třech let. A měli bychom se z toho poučit. Dále musíme také vzít v úvahu, že tyto krize, ať už jsou menší či větší, budou i nadále pokračovat v blízké budoucnosti. Bude k ním docházet i nadále. A my bychom se v hodnocení a v posuzování těchto krizí, které se budou opakovat, eh, měli ehm, stavět k tomu více realisticky. Protože možná v těch minulých třech letech jsme byli trošku optimističtější eh, v hodnocení těch věcí a v porovnání s tím, jak se to vše nakonec vyvinulo kontextu evropské politiky sousedství si musíme uvědomit, že tato politika musí mít jasnou, eh, jasné, konsistentní a dlouhodobé cíle. Také se jasně ukázalo, že musíme mít eh, dobré nástroje pro evropskou politiku sousedství, a tyto nástroje musí být v souladu s cíly a navzájem ty cíle musí být eh, zase v souladu s těmi nástroji, aby došlo k podpoře evropské politiky sousedství. V přeskumu evropské politiky sousedství reagujeme na změny. Eh, týká se to zejména demokratických změn, nových partnerství. V minulosti eh, jsme tak postupovali, ale dnes, jak už jsem říkal, musíme být realističtější, musíme se na ty věci dívat více jaksi v terénu. Musíme se také věnovat více otázkám, jako je bezpečnost, obchod, energetika nebo imigrace. Děkuji, pane předsedo. Dobře, děkuji. Nyní pan Michal Štipkn. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Naše frakce CDU-CSU má radost, že s vámi může diskutovat o aktuálních tématech evropské politiky sousedství. A já si myslím, že pro nás je důležité také si uvědomit, jakým způsobem přemýšlíte vy, abychom, eh, jak si správně pochopili, eh, ty problémy evropské politiky sousedství. Já bych chtěl zmínit dva body. Za prvé, Nejprve musíme pochopit, eh, zda nejsme tedy dlužní těm postiženým zemím to, aby evropská eh, politika sousedství, eh, tak jak byla plánována v roce 2009, měla větší úspěch, než dosud měla. Eh, má to různé důvody. Ten hlavní je samozřejmě eh, zájem Ruska, zvláštní zájmy Ruska a také to, eh, že tyto země byly předtím orientovány na Evropu. My se ale snažíme zjišťovat, jak jak tedy evropská politika sousedství má být provozována. Je to přinejmenším, vypadá nyní přinejmenším jinak, než jak byla plánována. Já bych chtěl zdůraznit jeden bod, který považuji za podstatný. Bez ohledu na to, že tlak Ruska na Ukrajinu je naprosto ne, akceptovatelný, eh, tak Evropská eh, unie eh, chtěla rychle uzavřít dohodu o přidružení s Ukrajinou v situaci, kde Ukrajina sama nebyla příliš schopna toto učinit a nebyla ochotná to učinit, což byl špatný krok. Takže my bychom měli diskutovat o naší orientaci a k tomu, co navrhla Evropská komise, tak my můžeme lépe zacílit evropskou politiku sousedství v minulosti, než tomu bylo v minulosti a ta cesta by měla být rozlišenější, diferencovanější, eh, tak, abychom eh, dosáhli lepšího pokroku v jednotlivých zemích a abychom to svázali s konkrétními cíly toho pokroku, což považuji za důležité. A je také důležité, abychom to provedli eh, posíleně, protože země evropského, země východního sousedství nemohou v dohledné době se stát členy Evropské unie. Eh, nelze to vyloučit, ale možná to bude přináležet příštím generacím. Nicméně, my musíme dosáhnout eh, citelného, hmatatelného pokroku, například v oblasti trhu, eh, dovozu a, a tak dále. Nesmíme to dělat jako Norsko, které má zcela jiný model. Norsko není plný člen Evropské unie, ale má velice úzký vztah a tyto jednotlivé opatření umožňují jeho propojení s Evropskou Evropskou unii. Takže něco podobného bychom měli dát jako nabídku e, v těmto zemím, pokud dosáhnou v krátkodobém horizontu e, pokroku v oblasti spolupráce s Evropskou unii a plnění cílů. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, za frakci EPP eh, e bych chtěl říci, že je velice důležité, abychom samozřejmě vedli dialog s našimi kolegy z národních parlamentů ohledně této rozhodující otázky, jak budeme jednat v ukrajinské krizi, tak abychom zůstali jednotní a abychom měli jednotnou analýzu a jednotné, jednotné názory, tak abychom vyslali Rusku jasný signál, že jeho chování není přijatelné a že očekáváme očekáváme, že Rusko opět začne dodržovat mezinárodní právo. E, pokud jde o to, e, jak konkrétně můžeme pomoci Ukrajině, e, tak tady si myslím, že je důležité to, co už tu zmínila paní zástupkyně komise, a sice, že za pomoci expertů a expertních znalostí, které máme, abychom jaksi to abychom eh, pomáhali těm, kteří pomoci chtějí při tom prosazování toho, co je pro nás důležitá. Eh, zatím tu není žádná priorita, protože důležité je všechno, ale jedna z těch oblastí, která je velice důležitá v této souvislosti, eh, je například interní bezpečnost země, což je oblast, kterou také mají na zřeteli aktivisté z Majdanu, které, kteří tuto otázku zatáhli nyní i do parlamentu, tedy je to asi 40 počet lidí, eh, kteří jsou v tomto ohledu velice aktivní, ale tady se v podstatě neděje zatím nic. Eh, zatím staré ještě vyjednávají staré struktury. A my musíme na pomoci tomu, aby došlo k eh, reformě v oblasti vnitřní bezpečnosti, což jistě víte, že kolegové, mají, kolegové tamní mají pocit, že stále ještě jsou u moci staré síly. Ale až do vstupu v platnost té dohody, kterou jsme odsunuli o jeden rok, Eh, musíme konkrétně hovořit eh, také za účasti Ruska o těch otázkách, které jsou možná eh, poněkud technické, tak abychom to mohli lépe prosazovat. Ale nesmí být pochyb o tom, že celkový obsah této dohody musí vstoupit v platnost tedy hovořím tady o DCTFA s Ukrajinou, tak aby to za rok se dalo e, implementovat. E, a tak tímto způsobem pomůžeme těm zemím a musíme e, ještě proskoumat, v kterých konkrétně oblastech můžeme něčeho dosáhnout. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám radost, že hovoříme společně o tomto tématu. Eh, já myslím, že eh, moji předřetníci už řekli, že pokud jde o eh, politiku sousedství a její historii, tak když se podíváme na tu historii, tak zjistíme, že tu došlo k určitým chybám. A to nejen u států, kterým jsme nabídli politiku východního sousedství, ale také evropské instituce se dopustily chyby. Jestliže neustále například východním sousedům jsme vyprávěli Eh, pohádku o členství, mávali jsme jim před nosem členstvím v EU, aniž bychom jim ho chtěli doopravdy dát. Tak to mohlo eh, jaksi vést k tomu, že jsme v nich vzbudili falešná očekávání. A nová politika sousedství by měla být jaksi jasnější v tomto ohledu, že tady půjde o sousedské eh, vztahy, o dohodu o přidružení, o smluvní vztahy ale eh, že jak si to neznamená, že by se měli stát v krátkém horizontu eh, členy eh, Evropské unie. A my už tedy víme o některých případech jak ze středomorského regionu, tak z východního partnerství, tak jak si to jsou státy, které jsou ještě velice daleko od toho, aby plnili kritéria. Eh, já eh, velice eh, vítám prohlášení z 1. dubna našeho ministra zahraničí, který v několika bodech shrnul situaci ohledně Ruska a řekl, jak má vypadat budoucí politika sousedství. A pokud budeme viditelnější a silnější, tak lidé také budou těžit z té politiky politiky eh, sousedství v každodenním životě. To by měl být cíl, eh, který jaksi by měl být více v popředí než členství v Evropské unii. Eh, musíme samozřejmě, tak jak už to řekla zástupkyně Evropské komise, eh, usilovat zejména o eh, právní stát, o vládu práva a ne pouze o boj proti korupci, ale právní stát pro mě znamená také jaksi nový pořádek a zrušení toho systému oligarchie, který převažuje ve státech východního partnerství a chtěl bych říci, že paní eh, Mogherini eh, má nyní na starosti evropskou politiku sousedství a já velice eh, vítám tuto skutečnost a Celkově bych chtěl eh, také tedy požadovat, aby i na regionální a místní úrovni jsme se více angažovali v rámci evropské politiky sousedství, než tomu dosud bylo. Eh, protože i v tom normálním všedním dnu by lidé měli pocítit zlepšení vlivem účasti v evropské politice sousedství. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V podstatě jedna věc, jeden bod. Samozřejmě uznáváme, že myšlenka regionální politiky sousedství měla své úspěchy i několik chyb, tak neustále revidujeme to, co děláme. A bylo by záhodné se dívat nejenom na tu regionální ten regionální aspekt, to znamená společný jmenovatel mezi jednotlivými zeměmi, ale opravdu se zaměřit na ty jednotlivé země a co potřebují, každá zvlášť třeba ve středomorském regionu. Když se podíváme, tak Egypt, na jedné straně tam se hovoří o stabilitě, ale pak vidíte, jak to poškodilo, jak tam došlo poškození demokratických procesů a porušování lidských práv, dokonce ještě horší než za Mubaraka. A pak Libie, kde zase hrozí, že to bude jaksi selhaný stát. A přitom Libie má obrovské nerostné bohatství. Již teď zažíváme eh, to, to, tu, ty škody, které způsobily eh, organizace jako ISIS. A kdyby něco takového se stalo třeba i v Libii, tak by ta, ty škody byly ještě mnohem větší. Takže musíme eh, vzít v potaz i stránku bezpečnosti jaké jsou vlastně naše zájmy pro jednotlivé země a co bychom měli udělat, abychom jejich úspěšnosti napomohli. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Äh, už se tu hovořilo o chybách a já si myslím, že ta základní chyba eh, bylo, že eh, Ukrajina, u Ukrajiny i u Moldavska eh, šlo o zemi, která tak zhruba na půl se orientuje na EU a ta druhá polovina země se orientuje na Rusko. A tyto země stály před volbou a to byl ten výchozí bod současné krize právě s tou dohodou o přidlužení, která ve Vilniusu měla být schválena už loni v listopadu. A e, došlo tady k vývoji na Ukrajině a já si myslím, že nejzávažnější ponaučení bychom si z toho měli e, odnést také pro e, Moldavsko. A sice, jak se tu také hovořilo o, těch, o té oligarchii tak na Ukrajině, tak letos jsem měl možnost šestkrát navštívit Ukrajinu a můj dojem je eh, takový, že pokud jde to o tohle, o tu oligarchii, tak tam se vůbec nic nezměnilo. Eh, Ukrajina je země, ve které některé velice bohaté rodiny, takzvaní oligarchové, kteří mají majetek z 90. let, kteří si ho naloupili společně, tak tito lidé do značné míry přímo ovlivňují politiku, eh, tak jak to v žádné jiné evropské zemi není. A na tom se vůbec nic nezměnilo. A já si myslím, že když chceme Ukrajině pomoci, mě měli bychom eh, také schválení eh, dohody o přidružení eh, svázat také s určitým příspěvkem boje proti oligarchům. Pokud jde o takzvaný lustrační zákon, který platí na Ukrajině, tak podle mého názoru, tak jak je koncipován, je protiprávní a je potřeba, v podstatě to povede pouze nahrazení, k nahrazení jednoho úředníka jiným. Ještě krátce k těm moldavským volbám. My jsme také hovořili o Rumunsku společně s tímto a tam v podstatě jsme hovořili o e, právoplatném podvodu, protože e, poslední větu. Totež jsme nyní zažili i v Moldavsku. Mnoho lidí, kteří nebyli v Rusku, nemohli volit a tři dny před volbami byla škrtnuta z kandidátky strana, která podle průzkumu měla 15%. Takže měli bychom tady také měřit stejným metrem. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Za těch 12 let, kdy jsem na tomto výboru, jsem byl zpravodajem parlamentu jak k té původní kombinované zprávě, tak když byl jeden autor v roce 2005, když byla zpráva k východním aspektům té společné zprávy. Takže myslím si, že mám ehm, jisté zkušenosti v této oblasti. Když se podíváme na, model, na modely od Azerbajdžánu až po Alžírsko, tak je politika eh, evropského sousedství velmi eh, plná výzev. A musíme samozřejmě rozlišovat rozdíly člán, evropské země, které podle článku 49 mají eh, v konečném důsledku i možnost členství a jižní a východní středomoří, severní Afrika které samozřejmě podle článku 49 tuto možnost nemají. Každopádně odměňování transparentnosti, svobody, demokracie, lidských práv je eh, užitečným prvkem soudržnosti bez ohledu na status jednotlivých členů. Evropská unie byla zaskočena, když podcenila politickou vůli prezidenta Putina. Před deseti lety on řekl velmi jasně, jaké jsou jeho ambice, ale my jsme si mysleli, že jsou to všechno jenom nadsázky. Ale on chce skutečně znovu vybudovat eh, systém podobající se Jaltě, systém sfér vlivu, který ovšem bude fungovat na základě té ruské formy divokého kapitalismu. A potom z toho vybuduje to, čemu bude říkat Euroazijská unie. Tento eh, revanšistický, eh, toto revanšistické dogma je evidentně snahou změnit eh, systém po Helsinkách a narušit svrchovanost eh, některých zemí, jako je Ukrajina nebo Gruzie. Mezi 28 státy existují různé postoje k evropským sankcím vůči Moskvě, ale naše skupina EKR nyní chce vyslovit díky a ocenění za nečekaně tvrdý přístup Bundesta- Bundestagu a kancelářky Merklové v Berlíně, kdy se postavila za svobodu, demokracie a práva, tak aby země jako Ukrajina mohly sami rozhodnout o své geopolitické orientaci v budoucnu bez jakýchkoliv externích tlaků, jim jsou, které nyní e, jsou vidět například v Donbasu a na východě Ukrajiny. Takže děkujeme eh, Bundestagu a děkujeme kancelářství Merklové. Uh, děkuji. Já bych eh, se ještě možná ještě podíval na budoucí eh, návrh, jak to jak má vypadat budoucí evropská politická sousedství. Myslím si, že musíme najít nějaký nový systém, který bude lepší než stávající struktura, ale který vlastně bude Eh, fungovat, protože nesmíme definovat něco, co neexistuje. Co se týče eh, rozšíření, politiky rozšíření, tak si myslím, že nakonec se dostaneme do bodu, kdy eh, budeme muset najít pro určité země perspektivu kodaňských kritérií, pokud tyto země se budou chovat demokraticky, východní partnerství musí být navrženo takovým způsobem, aby mohlo brát v úvahu další rozvoj těchto zemí. Východní partnerství nemá mm, jak si mm, zaměňovat ty stávající politiky rozšíření. Druhý bod, který chci říci. Myslím si, že od roku 2004 vidíme, že Kreml usiluje o určité systematické vybudování eh, nového systému na Ukrajině. Kreml usiluje o to, aby eh, to byl systém založen, no, aby na Ukrajině byl systém, který závisí na Rusku, na eh, Ukrajině a Ukrajina vlastně nakonec eh, selhala a teď musíme jim pomoci v tom, aby vystavili svůj nový systém, který bude eh, založen na správných hodnotách. Myslím si, že musíme zejména bojovat proti korupci, protože korupce v těchto zemích je právě možností, jak se Kreml do té země může dostat, jak se tam může zapojovat do dění. A pak ještě v, v krátkodobém profilu musíme velice úzce eh, pozorovat to, jak se Kreml vyrovná se sankcemi, které jsme zavedli. Nesmíme stále eh, přestat mluvit o Kremlu, musíme o něm stále mluvit, eh, pardon, o Krymu. A eh, nesmíme dovolit Rusku, aby zničilo úsilí na Ukrajině. Když jsem si vyslechl veškeré analýzy o Ukrajině, tak já si myslím, že ta pozice Ukrajiny je stále ještě slabá. Musíme zejména bojovat tedy v té otázce korupce, protože Moskva má zájmy, Moskva má placené agenty v, na Ukrajině a e, také e, má agenty i v našich e, zemích a ten počet se stále zvyšuje. Thank you, uh, Let me to welcome uh, our... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také přivítat naše německé kolegy v Evropském parlamentu. Velice se těšíme, na další diskuse, na spolupráci. Mám několik dotazů, na které se zeptám, eh, zejména pan Kirschbaum, jestli by na ně mohl odpovědět. Samozřejmě, že některé země východního partnerství můžeme vinit z toho, že tam jsou oligarchové, že tam jsou určité slabiny, ale co, kde, mají ti oligarchové své peníze? Kam je ukládají? Podívejme se na sebe, podí, musíme se podívat do zrcadla. Jaké země eh, těží z těchto peněz, nebo v jakých zemích jsou uloženy, v jakých bankách? Eh, jsou tyto peníze. Není to v Rusku. Minimálně většina těchto financí je v západních evropských zemích a to bychom si měli říct otevřeně. Máme ale určité dobré zprávy i v otázce Ukrajiny. Tato země je, v této země bují korupce, minimálně bujela korupce i v minulosti. Ale nejnovější zprávy hovoří o tom, že Ukrajina eh, chce Eh, přijmout návštěvu bývalého komisaře, pana Šemety. Tento bývalý komisař je nyní jmenován vysokým představitelem země pro boj s korupcí a jeho účelem bude kontrolovat různé obchodní zakázky a také zadávání vládních zakázek v Ukrajině. A to je velice dobrá zpráva, pokud se Ukrajina otevře této spolupráci a pokud budou připraveni spolupracovat s EU v tomto smyslu, tak to určitě bude dobrým příkladem. Závěrem bych ještě chtěl říci, že energetika zůstává strategickou součástí jakékoliv politické koncepce Evropy. Chtěl bych se zeptat, zda by se pan Kirbank mohl vyjádřit možná k tomu, jak jsme připraveni zapojit se do energetické komunity a zda by třeba i některé další země, které jsou v evropské politice sousvětství, mohly také plnit eh, tyto podmínky, protože možná v následujících době potom by vlastně se k tomu museli postavit jednotlivě. A také bych chtěla říci, že ehm, oceňuji německé stanovisko, abychom pokračovali se sankcemi. Sankce jsou jedinou zbraní, kterou máme v, této, v tomto boji ehm, na situaci s Ukrajinou a myslím si, že sankce musí být dodržovány do té doby, než budou splněna kritéria z minských jednání. E, musí tam být e, jak ukrajinská, tak i ruská pohraniční stráž. Nesmí tam být pouze zástupci separatistů a ruské armády. Vielen Dank. Děkuji. Eh, já bych také chtěl začít těmi chybami, eh, ke kterým došlo. A já si myslím, že tou první z nich bylo, že příliš dlouho jsme v dobré víře zavírali oči před tím, co Ruská federace eh, zcela očividně chtěla. A to sice vytvořit nárazníkovou zónu, což vlastně není nic nového než obnovení Brežněvovy doktríny. Podle mého názoru těm zemím, které tím byly postiženy, bychom měli dát zcela jasnou perspektivu. Protože tak, jak kolega Hunko popsal, je to přesně tak, že, je, že obyvatelstvo je půl na půl rozdělené na, prorus, na proruské a pro e, evropské. Například v e, Oděse jsou téměř dvě třetiny ruskojazyčné a e, my chceme jim ukázat na to, že obracením k Rusku nic nezískají a že zkrátka mohou být hrdými ruskojazyčnými Evropany s, s centrem v Kijevě a že jak si to bývá označováno za sovětské sovětskou nostalgii starých lidí. A další chyba spočívá v tom, že jsme podcenili, dlouho podceňovali působení ruské propagandy v těchto státech, která, která podporuje rozpolcení společnosti s jediným cílem ji destabilizovat. A my musíme eh, ně, nějak čelit této destabilizaci a, eh, a to nabídnutím jasné perspektivy. Tady je důležité rozlišovat mezi evropskou perspektivou legislativou, e, tak jak je tomu v dohodě o přidružení, a na druhé straně mezi e, perspektivou EU, tedy členství v EU, což není radno zaměňovat. Nicméně tady často je takový e, automatismus, že evropská perspektiva je takto interpretována. Nesmí ale zároveň být vyloučeno, že tato perspektiva bude jaksi nutnou motivací pro potřebné reformy. Děkuji. Děkuji. Eh, já jsem z frakce eh, GUE NGL v Evropském parlamentu. Zdá se, že tu panuje jednota eh, ohledně toho, že evropská politika sousedství nenutně se dá, nebo ne, ne, se nedá označit zrovna za úspěšný projekt. Pokud jde o východní partnerství a Ukrajinu, tak tady ten závěr je poměrně jednoduchý. Rusko je na vině a my musíme vyvíjet tlak na Rusko, aby se situace změnila. A já bych tady chtěla říci něco obecnějšího o, politické, o politice sousedství a o to je jednorozměrnosti, která se s ní pojí. Ve výsledku politika sousedství eh, musí eh, jaksi eh, také eh, umožnit těmto zemím konkurovat podnikům v Evropské unii, čehož zatím nejsou schopni. My tedy musíme si klást tuto otázku také v souvislosti s Ukrajinou a s prosazováním eh, implementací dohody o přidružení. Eh, výsledky v rámci jižního partnerství jsou nebo byly viditelné, protože tady deficit obchodní bilance mezi roky 2006 až 2000 deset eh, se eh, propadl až na čtyři miliardy eh, euro. A to tedy dosa, do, dospí, to v podstatě oslabuje to, co začalo e, arabským jarem. E, Nemůžeme tedy říkat, že Rusko je jediným viníkem. musíme e, se ptát, jaké jsou nyní problémy v, na Ukrajině s implementací dohod a s požadavky Světové banky. A musíme se ptát, jakým způsobem dochází k ochuzování této země pomocí půjček, úvěru a tamní situace. A je poněkud cynické hovořit o tom, že Rusko pro prostě prosazuje eh, rozpolcení v této zemi. Eh, eh, my bychom měli diskutovat v tomto, bychom neměli o tomto v, Rus, v našem výboru vůbec diskutovat, protože u jižních partnerů i v dalších oblastí politiky sousedství je tomu úplně stejně, takže tady bychom měli postupovat s rozmyslem. Děkuji vám, pane předsedo. I já děkuji za to, e, že jsme tu s kolegy byli pozváni e, do Evropského parlamentu a že to můžeme diskutovat. E, podle mého názoru, pokud teď se zaměřím na jižní partnerství, tedy na politiku sousedství pro severoafrické země. Já jsem v Německu také členem parlamentní unie pro středomoří a pro mě je to velice zajímavé téma a zabýváme se problematikou ekonomie, eh, politiky, kultury, energetiky, situace žen a eh, tak dále. Eh, já bych chtěl říci, že minulý předseda Eh, eh, že od arabského jara se, se dostáváme k arabskému podzimu, nicméně zároveň dochází v severní Africe k pozitivnímu vývoji. Zejména volby v Tunisku ukázaly, že existuje i alternativní cesta, na kterou se tyto země mohou pustit a my bychom měli jaksi těmto zemím víc stříc. Eh, já bych se chtěl velice silně vyslovit v tom smyslu, že politika sousedství pro severoafrické země by měla být vnímána mnohem silněji, protože nestačí eh, tak ten takzvaný barcelonský proces a je zapotřebí jednat intenzivněji a když, právě když se eh, zamyslíme že bychom se měli eh, jaksi se zabývat tokem imigrantů ze Středomoří, eh, tak to je téma, o kterém také bychom se měli intenzivně bavit, takže já apeluji eh, jak na e, poslance Evropského parlamentu, tak na poslance národních parlamentů, aby toto téma brali častěji na země. Uh, Děkuji, takže v první řadě dovolte mi poděkovat za zorganizování této události. Eh, jsou to velmi důležitá setkání mezinárodními parlamenty a Evropským parlamentem a dovolte mi také vyzdvihnout eh, Bundestag za to, že eh, dbá na dodržení sankčního režimu. To byl důležitý moment, kdyby to neudělali, tak by to bylo velmi komplikované. Pokud jde o obecné téma východního Eh, sousedství a vůbec politiky sousedství, tak jsme na jakémsi rozcestí. Staré politiky můžeme argumentovat, do jaké míry byly úspěšné či neúspěšné, ale nelze v nich pokračovat tak, jak, jako dosud. Máme základní volbu. Buď můžeme říct, že v konečném důsledku si přejeme dlouhodobý systém, dlouhodobý, eh, který vede eh, k partnerství, a nebo že musíme mít jiný soubor politik, který vede k jiným oblastem, které budou kolem Evropské unie. Nejhorší, co můžeme udělat, je, abychom eh, říkali jedno a dělali druhé. To znamená, jakmile padne rozhodnutí a já bych měl určité argumenty, musíme si udělat jasno v tom, jaký je konečný cíl naší politiky sousedství ve vztahu k jižnímu sousedství, ale je to relativní, re, relevantní k východnímu. Víc za víc může fungovat, ale jedině když je to skombinováno také s, méň, s míň za míň. Čili jinými slovy, eh, nesmíme omezit, eh, když neomezíme naše závazky v případě, že druhá strana udělá méně, tak pak nejsme důvěryhodní. A musíme rovněž, nebo Evropa by měla vytvořit vlastní politiku ve vztahu k Rusku. A nejenom reagovat na poslední ruský tak, taktický tah v regionu. Měli bychom jasně vytvářet politiku ve vztahu k Rusku a nejenom reagovat. Děkuji. C'est moi C'est moi Oui. Mám slovo. Pan Castello. Thank you, Chair. Sorry. Grazie, Presidente. Eh, purtroppo devo constatare con... Děkuji za slovo, pane předsedo. Bohužel vidím, že ta východní politika je mnohem eh, silnější než ta jižní politika. 90 dnešních projevů se týkalo východního partnerství a Ukrajiny a o tom jihu se téměř nehovořilo. Chtěl bych také po, chtěl bych jednak tedy přivítat naše dnešní hosty, ale chci se zeptat, Nakolik zde mluvíme také o tom jižním rozměru politiky sousedství? Někdo hovořil o riziku v Libii. Možná tím rizikem je to, že jsme si jaksi nevšimli, že už vlastně Libie je zhrouceným státem. Dochází také k výcviku džihadistů i v Libii. Není tam dostatečně, dostatečná ochrana hranic, spolupráce s Al-Qaidou. Um, ehm, ze země eh, Magrebu říkají, že chtějí spolupracovat s Abu Bakr Bagdádím a tak dále a že s ním chtějí pokračovat v bojích. Eh, v Tunisku je ten vývoj dobrý a měli bychom zcela jistě tu křehkou demokracii v Tunisku podporovat. Také bychom měli jim pomoci s eh, různými s partnery, kteří působí v celém Magrebu, aby se ta demokracie mohla šířit v celém regionu Magrebu a nemělo by cházet pouze k malému pokroku v barcelonském procesu. Dále, co se týče projektu Mare Nostrum, tady jsme zaplatili asi 144 milionů eur a 150 lidí jsme zachránili, 300 lidí stejně zahynulo v těch cestách eh, přes moře do Evropy. Takže je to zatím pouze malý krůček v tom úsilí pak je zde změna klimatu, pak jsou zde problémy v Africe, nemůže se to všechno, nemůžou vlastně všechny ty tlaky těch eh, uprchlíků nemohou směřovat pouze do Itálie. Musí se to trošku eh, rozložit. Není to pouze řecký a španělský a italský problém. Potřebujeme od každého podporu a také i němečtí kolegové by nám v tom měli pomoci, abychom všichni pracovali na tom, abychom našli nějaké politické řešení, které nakonec všichni podpoříme v rámci celé Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Chci rovněž vyzdvihnout eh, a poděkovat našim kolegům eh, z Bundestagu. Chci pogratulovat CDU ke znovuzvolení Angely Merklové do čela jakožto předsedkyně a můžeme, myslím, poblahopřát celé Evropě k eh, tomuto znovu zvolení. Koncem května v Rize budeme mít um, summit východního partnerství. východní partnerství je momentálně jediným rámcem politiky sousedství pro několik zemí našeho sousedství. Obzvlášť Bělorusko, Arménie a Azerbajdžan. Protože další Ukrajina, Moldovsko a Gruzie již podepsali eh, dohody o přidružení. Jaká je tedy ambice samitu v Rize? Za prvé nám jde o to, jak uchovat evropskou politiku partnerství v platnosti a za tímto účelem ji možná přepracovat. Měli bychom být flexibilnější při její implementaci a vnášet více ekonomických dimenzí do této politiky. Politika sousedství je skutečnou strategickou výzvou politic, eh, Evropské unie. Je to oblast, v níž konkurujeme pro s Ruskem. Proto potřebujeme věnovat obzvláštní pozornost tomu, jak zajistit více zdrojů na podporu více informací v našem sousedství o Evropě a o našich hodnotách. Děkuji vám. Mr. Zarazin. Pan Saracin? Eh, u, u příležitosti eh, toho druhého kola bych chtěl říct něco v tom času, který zbývá. Podle mého názoru je eh, zásadní, že se musíme dopracovat ke konzolidovanějšímu přístupu k reformní agendě, kterou navrhujeme Ukrajině. Uvnitř evropských institucí a na evropské úrovni i na úrovni členských států. Jsou tu určité myšlenky na konference o Doněcku. A domníváme se, že na této konferenci tedy e, máme možnost e, zapojit občanskou společnost, která bude našimi partnery v terénu. A podle mého názoru zejména na Ukrajině, kde máme nyní e, mnoho různých task forces, tak tam je zapotřebí konzolidovaného přístupu institucí s členskými státy což podle mého názoru je naším úkolem v příštích týdnech a měsících. Tedy vypracovat jedinou strategii, aby to nebylo tak, že levá ruka neví, co dělá pravá. Thank you very very much, much. Mr. First, I would like to welcome pane předsedající já bych chtěl nejprve říci že vítám dnešní schůzi protože přichází v pravý čas a také v dobu kdy musíme znovu Eh, eh, znovu zvážit celou řadu našich projektů, které se týkají vnější činnosti Evropské unie, včetně východního partnerství, jižního partnerství. A k tomu mám ještě dva komentáře. Existuje zde naléhavá potřeba lépe spolupracovat s vnitrostátními parlamenty na úrovni institucionálních otázek, protože ale zároveň musíme brát v úvahu komplexnost zahraniční politiky. Musíme jim také, eh, musí dojít k tomu, eh, aby ty strategie, jakmile budou jednou schváleny, aby byly zavedeny. Dále je naprosto zásadní, aby eh, pokud Evropa chce hrát svou globální roli a pokud chce dosáhnout v této Eh, úloze plně svého potenciálu, tak si musíme připravit takovou strategii, která bude zastupovat celou Evropskou unii a ne nikoli pouze několik členů Evropské unie. Můj druhý komentář je zde eh, silná potřeba lepší spolupráce mezi zahraniční politikou, bezpečnostní a um, obranou politikou a také mezi mezinárodními a obchodními dohodami. Paní Federica Mogherini je teď eh, zásadním člověkem, bude muset mít koordinační roli, další komisaři budou také velice důležití, ale je důležité zejména spolupracovat s těmi vnitrostátními parlamenty. A poté, poté, co jsme zaznamenali, co jsme byli svědky té krize mezi Ukrajinou a Ruskem, musíme se také zamyslet nad tím, jak by Evropská unie byla schopna reagovat na to, eh, kdyby se taková krize objevila znovu. Neměli bychom vždy spolehat na NATO, ale měli bychom vytvořit vlastní obrané schopnosti, jaksi doplňkové k NATO a spolupracující s NATOem. Ta, to období utopií a iluzí už skončilo. Musíme toto všechno zvážit a musíme také k tomu přistupovat eh, v rámci vaší realpolitiky. Musíme přemýšlet nad tím, jak má Evropská unie zůstat nebo být tím globálním hráčem. Děkuji. Vielen Dank. Ich nutze natürlich auch gerne die... Eh, děkuji. Já eh, rád využiji příležitost promluvit eh, v druhém kole, zejména proto, abych poděkoval předsedovi z německého Bundestagu i předsedovi výboru Evropského parlamentu za tu dnešní schůzi, protože je nepostradatelné, abychom měli tuto možnost spolu hovořit a abychom také jaksi vyvíjeli naše pozice vůči východnímu partnerství jak na, na napříč hranicemi. Eh, například, eh, tam byl to zmíněn příklad rumunských prezidentských voleb a já jsem z toho dostal tak trochu husí kůži, protože tam zjišťujeme, že sociálně demokratický premiér eh, během prezidentské volební kampaně eh, hovořil o eh, velkém sjednocení Rumunska s bratrským národem Moldavanů a eh, za tři dny z toho vycouval, odklonil se od této pozice a zejména mě také naštvalo, že náš, náš vicekancléř Gabriel s tím souhlasil, schvaloval to. A já si myslím, že takovéto pozice by neměly zaznívat, protože politika sousedství je jaksi zamýšlena jako Eh, obrana proti akcím Ruské federace. Takže já děkuji za tuto příležitost výměně názoru, protože takové jsou ne, od, nepostradatelné. Eh, takže eh, já nyní dám slovo dalším. Paní Kalniete už odešla, ale pan Kristea nyní. Kristian. Mulțumesc, domnule Já vám děkuji. Pokud jde o evropskou politiku sousedství, tak ta musí udržovat rovnováhu mezi jižním směrem a tím jeho východním. Musíme mít ohled zejména na skutečnost, že alespoň v tuto chvíli evropská eh, perspektiva existuje pouze pro eh, státy z východního evropského sousedství. A já bych chtěl eh, vznést eh, otazník nebo něco do debaty. Existuje nějaká příprava, nějaké eh, strategie před večer samitu v Rize, protože tady teď řešíme, tedy které musí uplatnit daný stát, aby se mohl stát v budu- poté v budoucnosti členem?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 Eh, já bych chtěl eh, ještě jednou eh, poděkovat, připojit se k těm díkům, které už to byly vyjádřeny. Ohledně celé této krize s Ukrajinou a s ruským postupem bychom neměli také zapomínat na země středozemního regionu a severní Afriky. Ta situace je naléhavá. Já bych chtěl uvést příklad, který vůbec zatím nezaznívá ve veřejné diskuzi. Neustále dochází k ozbrojení ozbrojeným útokům muslimského bratrstva, které mají za cíl destabilizaci systému. Neustále dochází k únosům, k vraždám a to v čím dál větším měřítku a tisk o tom téměř neinformuje. Eh, já jsem nedávno ehm, navštívil eh, centrum koptů, Eh, tam na okraji tohoto města stojí eh, dva eh, tanky a to město je bráněné kulomety. To jenom tak, abyste si uměli tu situaci vůbec představit. A to je v situaci, kdy nedávno vyhořelo 78 kostelů. Takže tady máme co dočinění s fundamentalisty, zejména s muslimským bratrstvem. A ta, ta situace je z hlediska EU nesmírně naléhavá. Šance, že vláda Eh, tam úplně se rozpadne, tu neustále je. A já bych proto eh, chtěl eh, naléhavě poprosit, aby Evropská unie nepromarnila příležitost, kterou má a aby zavedla konkrétní podobná opatření, o jakých se diskutuje v případě Moldavska, což znamená, že chceme podporovat proces demokratizace, který tam zatím probíhá velice pomalu, opravdu velice pomalu. Musíme podporovat demokratická hnutí a samozřejmě ne přímo tím, že bychom podporovali e, armádu, ale že bychom zkrátka chtěli, aby probíhal lepší dialog v těchto zemích. Ja, zunächst einmal, Herr